Budeme pokračovat v zasedání. Zápis ze včerejšího jednání a texty schválené v tomto zápise jsou k dispozici. Neobdržela jsem žádný komentář, nemám ani pocit, že by k tomu někdo chtěl vystoupit a můžeme tedy tento zápis považovat za schválený. Pustíme